Good evening, Mr. Chairman. Vážení kolegové, nás, já, nás, následující návrh Nejprve eh, si řekneme něco k rozhodnutí ve Švýcarsku a potom předám slovo Doris Pak, která nás eh, bude informovat o tom, co se stalo přes víkend v Sarajevu, Bosně a Hercenogině. Když jde o povstání, tak eh, mám vždycky takový pocit, že Doris není daleko. Jestli tedy s tím budete souhlasy, tak to vezmeme takhle a potom přejdeme k normálnímu pořadu jednání. U zápisu ze schůze to uděláme stejně jako vždycky. Teďka Švýcarsku. Nevím, jestli je to takhle v ostatních zemích, ale málo kdy se mi stává, že bych musel dávat tolik rozhovorů jako včera večer jenom ta událost vedla k určitému znepokojení. Eh, ten výsledek byl značně těsný, eh, zvlášť tedy v německy mluvících oblastech, to znamená v oblastech, kde je nejméně cizinců. Často to bohužel tak je, že největší obavy z cizinců jsou tam, kde skoro žádní cizinci E, nejsou. Takže venkov, na rozdíl od toho německy hovořící města a francouzské oblasti se vyslovili mnohem liberálněji. Jedná se e, o to, že tam v těch e, venkovských oblastech vlastně Eh, je velký příliv pracovníků, kteří tam denodenně přecházejí hranice, hlavně z Itálie. Eh, takže Evropa se k tomu bude muset nějakým způsobem postavit, náš výbor eh, také. Švýcarská vláda teď musí do třech let přijít s návrhem a potom se uvidí, co se s tím učiní. To bude muset mít nějaké nějaké důsledky, protože Švýcarsko je členem jednotného trhu a ty svobody platí také pro e, Švýcarsko, pakliže se Švýcarsko e, vysloví proti volnému pohybu pracovních sil, tak to může mít také dopad na volný pohyb kapitálu a to by mohlo e, Švýcarsko postihnout, ale jak jsem řekl, budeme muset reakci ještě počkat. ale samozřejmě, co se Česká týče, i v Německu jsou problémy, když se hovoří o daňových podvodech a únicích. Proto myslím, že bychom se neměli zatím vzrušovat. Eh, já navrhuji, abychom byli nadále eh, v kontaktu se švýcarskými kolegy, eh, kolegové ze švýcarského parlamentu z výboru pro zahraniční věci tady byli před několika týdny a bude to pro nás i nadále zajímavé téma. Je potřeba eh, poukázat na to, že žádné rozinky se z koláče vybírat nebudou. Jsou otázky, jaký, jaké vlastně to bude mít, jaký to bude mít dopad na eh, svobody. Jedná se o eh, Jedná se o jednu ze základních svobod, která není zakotvena v bilaterálních e, smlouvách, je zakotvena v Lisabonské e, smlouvě a bude ale potřeba se zamyslet nad tím, jaké dopady to bude mít pro volný pohyb pracovníků z Evropské unie směrem do Švýcarska ta, eh, ten volný eh, pohyb pracovních sil je vnímán převážně velmi pozitivně, ale média a tisk eh, zajímají vždy především ty případy, kdy dojde k nějakému zneužití. Samozřejmě stoprocentně není nic dokonalého, když jde o státní peníze, o veřejné peníze. A samozřejmě nemůžeme Nemůžeme tedy občanům eh, jak si sdělovat, že eh, se masově zneužívají veřejné peníze. To by bylo velice špatné. Takže myslím, je, že je potřeba se zamyslet, jak si s tou švýcarskou otázkou nyní poradíme. Zhlásí se někdo o slovo? Není tomu tak? Ano, prosím, paní, paní Monis. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal, že je to legrace a já jsem doufala, že to myslíte vážně. Je možné hovořit o volném pohybu kapitálu a zároveň je možné také hovořit o čtyřech dalších svobodách, když jsou ohroženy kvůli zneužitím. Ta zneužití nemohou rozhodně spochybnit ty samotné principy. Máme více než 120 bilaterálních dohod se Švýcarskem. Žádné z nich se netýká bankovního tajemství, týká se dopravy a celé řady věcí, které jsou v kompetenci Evropské unie protože jsou tedy součástí našeho vnitřního prostoru, i když tedy Švýcarsko není naším členem. Když je ohrožen jeden ze základních principů, tak musíme reagovat a nečekat, co udělají za tři roky a zatím se tam budou vytvářet různé překážky k tomu, aby se neuplatnila přímá demokracie, tedy výsledek švýcarského referenda. Takže já bych byla ráda, kdyby tento výbor vypracoval notu, kde by bylo uvedeno, já jsem si taky myslela, že mě budete poslouchat, chviličku jsem v to věřila. Aby tento výbor napsal takový dokument, kde budeme říkat, jaké jsou podmínky našeho vztahu ke Švýcarsku, které je tedy třetí zemí a nemůže v žádném případě ohrožovat základní principy EU. Děkuji. Thank you, thank you, chair. I, I would like to say... Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci říct si za liberály, že jsme eh, tedy zaznamenali s velikým eh, neuspokojením a lítostí výsledek toho referenda. A rád bych vás požádal, abyste se dohodl s strategii eh, na eh, sepsání noty, která bude obsahovat plné dopady tohoto kroku. Já ku příkladu jsem si ani nebyl vědom toho dopadu, který by toto mohlo mít na program Erasmus. Jsem si jist, že se vyskytne i řada dalších oblastí, kde bude obrovský dopad tohoto výsledku. Bylo by dobré mít tedy seznam veškerých dopadů tohoto referenda a asi to bude muset ovlivnit i naše jednání s našimi švýcarskými kolegy. Ano, pane předsedo, já chci podpořit vaši linii co nejrozhodněji a e, to znamená hned, jak si nestřílet od boku. My se musíme tou věcí intenzivně zabývat. Je to porušení smluv a je to i porušení evropského práva a ale to nám musí být jasné. To rozhodnutí znamená, že švýcarský zákonodárce musí do třech let připravit návrh nového zákona a my teď nemůžeme tedy jaksi vyvinit eh, švýcarský parlament z tohoto eh, úkolu a budou muset přijít s takovým právním předpisem, který ale bude eh, respektovat Eh, zakládací smlouvy a jeho vztahy se Evropskou unii, ale pakliže hned praštíme pěstí do stolu, tak se toho chytí různé populistické a antievropské síly a hned se začne hovořit o sankcích zvlášť ku příkladu, co se týče programu Erasmus. My nesmíme budit nějaký dojem, že chceme hned okamžitě reagovat eh, sankcemi. Já jsem pro tvrdou linii eh, na tento chybný krok, ale ta tvrdá linie musí vycházet z konkrétních poznatků. Takže nejprve se musíme eh, tedy zaměřit na to, s čím přijde samo Švýcarsko. Um, Pane předsedo, možná, že eh, eh, kolikům eh, ne, ne zcela došlo to, že Švýcarsko je demokracie a ta se prostě vyslovila určitý názor a poněvadž Švýcarsko není členem EU, tak nemůžeme prostě žádat, aby hlasovali znovu a znovu, než dospějí k výsledku, který se nám líbí. A já souhlasím s Bentem, pokud jim začneme vyhrožovat sankcemi, tak myslím, že to vyvolá více potíží, než kolik to vyřeší. A myslím si, že eh, se dá vyvodit to, že výsledek toho referenda reflektuje určité obavy, které mají vzhledem k některým aspektům Evropské unie. Ale já musím říct, že eh, to je třeba problém, který se objevuje také třeba v severských zemi, ale také ve vaší zemi i v mé zemi. A já myslím, že eh, je třeba k tomu přistupovat citlivě a chytře, eh, než se do toho pouštět takto. Je třeba říct, že i ve Švýcarsku eh, jsou hnutí, Eh, které, která jsou, vyjadřují šokování. Šok, eh, tedy týká se to třeba eh, činitelů v hospodářské oblasti nebo vědců, protože říká se, argumentuje se tak, že pokud Eh, tito lidé odejdou, tak co si počneme? Tam eh, přistěhovalci jsou třeba mezi učiteli 30% německých učitelů, německý mluvící 20% francouzský mluvící. Čili toto jsou prostě tady politické účely. Nicméně já bych byl tedy eh, proto, abychom jednoduše a prostě eh, hledali eh, potom odpověď na to, co, jak to skutečně dopadne, ale já si myslím, že teď je skutečně čas na to, abychom vyčkali. Ano, děkuji. Já jsem to eh, se díval, já jsem tě viděl včera v televizi a moje žena říkala, že máš opravdu pěkný šátek na krku. No nic. Tak, jak to řekli moji předřečníci nevylévat dítě s vodou z vaničky. E, tam je většina ve výši 915 hlasů. Ale je třeba říci, že e, ten hlas vyšel spíše z těch nižších vrstev obyvatelstva, e, což jsou lidé, kterých se ta imigrace příliš netýká. My vidíme vliv těchto přistěvatelů spíše ve městech, ty města mění svou tvář k lepšímu a tito lidé z toho nic nemají. Mě tedy více ovšem znepokojuje jedna věc, eh, Já myslím, že máme na to tedy tři roky, takže eh, skutečně se eh, je, je tedy čas o tom, abychom se bavili o všech těch sedmi kapitolách a do dohody z roku 1990. Ale znepokuje mě více třeba eh, nějaký, eh, tedy reakce eh, Hans eh, Christiana Strácheho nebo Marie Le Pen, eh, kteří, kterým toto skutečně vyhovuje. A já musím říct, že je třeba respektovat rozhodnutí referenda, je to podle švýcarského práva, ale je pravda to, že my máme dost populistů u nás doma, kteří neustále přeskakují právě na ta nejúčinnější témata. Ale skutečně to není politika, abychom poslouchali toho, co se mluví kolem štamtyšů a pak to prosazovali po politické linii my bychom se eh, skutečně eh, měli, měli chovat tedy rozumně. Bin ich versucht zu defin- die alte Definition, was eh, tak já tady mě napadlo, co si o bavorácích, ale raději to nechám pro sebe. Pan Howitt? Já eh, eh, nevím, jestli eh, jak si pomůže, když o tom budeme dlouze bavit. Já myslím, že stručná debata neuškodí. Já souhlasím s britským konzervativcem a v tom, že vyhrožovat to je skutečně kontraproduktivní a že skutečně mohou se bránit proti přílivu lidí z oblasti mimo EU. Prostě já myslím, že stačí říci, že je třeba dodržovat mezinárodní dohody a závazky. A já jako Brit eh, musím říct, že u nás je také mnoho lidí, eh, kteří eh, nepodporují současné dohody, spochybňují a docela rádi by je změnili. A já myslím, že to je třeba také trošku eh, vněvná tomu pozornost eh, v současném kontextu a v tomto výboru. Čili já myslím, že je naprosto tedy demokratické, eh, když respektujeme demokratické rozhodnutí a posuzovat, jestli je to moudré nebo dospělé, či ne, tak to už není naše práce. Já musím říct, že eh, to, to referendum, že to není eh, hrozba, to je prostě mm, eh, realita života a tak to je třeba respektovat. Děkuji. Takže já myslím, že je správné, abychom si nejdříve tedy udělali přehled o všech možných důsledcích z hlediska práva v zásadě je to tak, že jakmile se e, zruší jedna část smluv, pak je tím automaticky anulován taky zbytek. Otázka je, e, jakým způsobem se to potom bude technicky prosazovat, pokud k tomu dojde, jestli je tady nějaký automatický postup nebo tak, e, nebo jak to vlastně je. Já navrhuji, abychom pozvali pana Salivena, který se touto problematikou zabývá a aby nám k tomu za zahraniční servis eh, eh, něco řekl. Eh, ano, to, co Švýcarsko rozhodlo, to bylo samozřejmě demokratické, ale samozřejmě Švýcarsko má s námi smlouvu a pokud část té smlouvy spochybní, pak samozřejmě je otazník nad eh, zbývajícími části té smlouvy. Ale skutečně musíme to proskoumat. Eh, Silvio navrhuje, abychom se eh, skontaktovali eh, se zahraničním výborem Švýcarské národní rady. Nevím, jestli tady to uděláme eh, okamžitě. Možná, že bychom mohli, já nevím, počkat týden, dva a pak možná, že až budeme ve Štrasburku, tak to máme potom do Bernu blízko, takže bychom se s nimi mohli možná přímo setkat a mohli bychom se pokusit o porovnání právních názorů. Samozřejmě, že můžeme zhruba zhruba si sepsat, jaké by to mohlo mít důsledky na stránku, na dvě už teď, poněvadž neustále musíme odpovídat na otázky. Ale myslím, že jak to říkal kolega Watson, že skutečně bychom si měli sepsat, co by to všechno mohlo znamenat a během příštího týdne bychom se potom rozhodli, jestli budeme kontaktovat švýcarskou protistanu, ne, protistranu nebo ne. Takže může to udělat takto. Dobře, děkuji. Doris. Stručně. Já jsem v pátek po Strasburku byla v Bosně Eh, poněvadž jsem chtěla se zúčastnit otevření zimního festivalu. To je 35 letá tradice, která se koná vždycky v Sarajevu. Does it work now? Yeah. V pátek jsem tady byla v Sarajevu. Eh, spolu s kulturními představiteli eh, šlo o zahájení kulturního festivalu, který eh, se konal už 35 let i v době okupace. Eh, byla, byla tam víceméně pokojná situace, ale části města už byly uzavřeny kvůli demonstracím, ačkoliv v té době ještě pokojným. My jsme chtěli tedy zahájit tento festival, ale eh, přišlo velice málo lidí, od nějakých 500 metrů dál se konala demonstrace. My jsme to tady odložili na večer, chtěli jsme, aby se to odehrálo potom v divadle a zjistili jsme, že do večera ta demonstrace přestala být pokojná, e, objevili se tam chuligáni, kteří zapalovali auta, e, budovu e, kantonského úřadu, a tak dále. Tato demonstrace zcela jistě byla zneužita, nevím tedy kým, ale každopádně se to připravovalo už od začátku to, to, toho týdne, poněvadž v Tusle nějakých 50 tisíc lidí bylo v ulicích několik dní za sebou, ale tam šlo o zcela konkrétní důvod nespokojenosti, kteří chtěli, eh, kteří chtěli předložit své vládě, tedy svého kont, kantonu. Bosna a Hercegovina, jak víte, je rozdělena na dvě části. Eh, jedna z nich je Eh, Bosensko-Chorvatská federace rozdělena na 10 kantonů eh, a ty kantony mají své představitele, ale moc se tam nehýbe. No a poté se konala velká demonstrace v Sarajevu, která se askalovala potom taky v Senici, mm, daleko Sarajeva, dále v Mostaru a to na obou břesích řeky, čili v tom bosenském i eh, chorvatském sektoru. a také tam hořelo. Je to velmi nepříjemná situace. V kantonu Una nad Byhačem to bylo podobné a tam také eh, premiér tamnějšího kantonu eh, byl také obtěžován přímo ve svém sídle, ve svém soukromém domě. Čili to je situace, kterými, která se dala očekávat. Eh, ne tedy eh, ty chuligáni, ale spíše to, že lidé budou vyjadřovat svoji nespokojenost se zprávou země. Já tedy nevím, jak se to bude vyvíjet dál, ale eh, snad někteří procitli, někteří šéfové kantonu, Eh, myslím, že tři z těch deseti, ti ostatní, ti eh, se staví tvrdě proti těmto procesům. V podstatě o co jde, je to nespokojenost, ale také etnické problémy. Nespokojenost tedy s nečinností zvolených představitelů a s tím, že eh, oni spolu nespolupracují, že se nedaří přibližovat zemí k Evropské unii, že se neřeší palčivé problémy obyvatelstva a lidé, lidem dodává odvahy to, že je jich teď více a ten pocit nespokojenosti tam sílí. E, další zprávy nemám, poněvadž teď e, mezi tím jsem byla doma, ale musím říct, že ti, kteří se zabývají bosenskou problematikou, tak vědí, že opravdu bude třeba, aby přímo bosňané řekli své vládě, tak dělejte něco, poněvadž my to zvenku říkáme už další dobu, ale nás to nepomáhá. V republice srbské se konalo jenom takové malé schromáždění, nějakých 300 demonstrantů, ale dlouho to nevydrželo. Nicméně prezident Republiky Srbské spolu s předsedou SDS Bosičem byli pozváni do Bělehradu a e, předpokládám, že jsou také znepokojeni, poněvadž e, by se ten požár mohl rozšířit po celé zemi. Takže jde o to, aby se politika sfamatovala. Mnozí v Bosně a Hercegovině nyní žádají, aby na říjen plánované volby se konaly už dříve. A už to, že se o tom právě teď hovoří, ukazuje, že zcela přesně nevíme, co se děje v zákulisí, kdo tam tahá za provázky, jestli je to skutečně jenom občanská nespokojenost, nebo jestli se tam přiřívají polívčičku také různé partajní zájmy, kteří využívají chuligánů. Já musím říct, že jsem eh, ráda, že jsem svoji čtvrteční eh, řeč v parlamentu nemohla dokončit, poněvadž eh, kdybych ji byla dokončila, vypadala bych jako ten, kdo to tam podněcuje. Já jsem chtěla říci, že tedy eh, lidé by se měli probudit a žádat, aby se tam něco dělo. No, já jsem velice ráda, že pan Martinez mě nenechal domluvit. Eh, musíme teď vyčkat. Komise si počínala velmi moudře vedoucí evropské delegace v Bosně a Bezvině Hercegovině jasně řekl, že toto jsou pocity lidu, nikdo se tam nestará o nezaměstnanost, o lepší vzdělávání, o ekonomiku. Prostě všechno se to Eh, nějakým způsobem buď neřeší vůbec, nebo řeší v rámci etnických hranic. Eh, korupce je tam naprosto běžná součást života. Eh, s kýmkoliv se tam bavíte, všichni vám řeknou, tento stát je naprosto skorumpovaný. Každý se stará hlavně o svoji peněženku, jinak o nic. Já tedy opakuji to, co slychám na ulici, ale bohužel si myslím, že je to pravda. Takže měli bychom být opatrní a vyčkat, co nastane. Samozřejmě ti, eh, kteří eh, důstojně vycházejí do ulic, tak ty bychom měli podpořit a zároveň říct, že chuligány nepodporujeme. Hvala predsjedniče. Evo, já bych u potpunosti podržal ono, co je kolegica Pak. Děkuji, pane předsedo. Interpretace. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád podpořil paní Pak. Především jde o to, že je třeba rozlišit mezi těmi, kteří prezentují sociální revoltu kvůli té složité sociální situaci v Bosně a Hercegovině a na druhé straně mezi těmi, kteří jsou eh, vedeni politickými záměry, chtějí vyslat určitý signál a prosadit určité politické cíle. Prostřednictvím těchto manifestací, těchto demonstrací, které se vymkly kontrole a které byly poměrně nebezpečné, především v Mostaru, když se z východního břehu překračovalo překračovala řeka tedy na západní břeh, eh, tak eh, se skandovala velmi provokativní hesla. A to jsou věci, kterými třeba zabránit, aby se tato sociální revolta nestala něčím jiným, a sice konfliktem eh, mezi různými národy v Bosně a Hercegovině. My už jsme říkali v minulosti, že Evropská unie musí ukázat vedení v této oblasti. Já myslím, že bude důležité o tom hovořit eh, s vysokou představitelkou paní Katrin Eštnovou. Jednání začínají už zítra, je třeba vyloučit radikalismus v Bosně a Hercegovině a Evropský parlament eh, minulý týden přijal usnesení, ve kterém se říká, že separatismus a extremismus eh, jsou brzdou pro rozvoj Bosny a Hercegoviny, takže musí být zamítnuty, musí být odmítnuta veškerá forma radikalismu a všem lidem v Bosně a Hercegovině třeba nabídnout naději do budoucna. Děkuji. Pane předsedo, já chci opravdu podpořit to, co řekli kolegové a Eh, také Doris Pak. Já jsem minulý čtvrtek hovořil v plénu o nezbytnosti pokračovat v tom protestním hnutí a to protestní hnutí už je starší. Eh, ono vlastně začalo před delší dobou jako studentské hnutí, kdy povstali eh, studenti, v mezidobí eskalovalo a přemísili se tam také radikálové, ale přesto si myslím, že eh, se nepodaří vyřešit problém těch eh, předčasných eh, voleb. Ty nové volby by mohly vést k tomu, že budou zvoleni zase titíž lidé, kteří už jsou teď u vlády, možná v jiném složení. Takže se musíme zapojit mnohem více my tady vlastně máme co dočinění se zcela eh, pasivní vládou. Eh, obyvatelstvo to obrovsky zlobí v Bosně a Hercegovině. Buď jde na ulici to obyvatelstvo, nebo se radikalizuje. A vláda na to vynakládá obrovské peníze na potlačení, ale prozatím se toho mnoho nepovedlo, takže já si myslím, že se musíme mnohem intenzivněji zabývat tím protestním hnutím a také tím, že také trochu neseme vinu my, protože vlastně eh, se nepodařilo eh, po konci eh, toho ozbrojeného konfliktu vůbec tam zavést nějaké skutečné mírové uspořádání. Proto si myslím, že my jako uh, výbor pro zahraniční věci bychom se tímto tématem měli zabývat co nejrychleji, jinak ta eskalace povede k špatným koncům. Dobře, a teď se dostáváme zase zpátky k normálnímu uh, pořadu uh, jednání. A máme zpravodajku paní Mario Munisty Skirca. Jedná se o udělení absolutoria ESVČ. Eh, e Ještě k Bosně se chce někdo vyjádřit? Omlouvám se. Děkuji. Já i já chci podpořit kolegyni Pak, kolegu posl, Poslta a kolegu Štýra a ráda bych vás o něco poprosila. Chci vás poprosit o to, abychom se opravdu dobře podívali, co se děje eh, v Bosně a Hercegovině, kde se to tam děje a kdo to tam vlastně tahá za nitky. Právě včera jsem sledovala eh, zprávy o tom, co se tam děje ve dvou městech a také o tom, jaké zprávy se o tom eh, vlastně vysílají v různých zemích, Bosně a Hercegovině a v jiných zemích. Zdá se, že určité politické síly, které teď nechci eh, jmenovat, že vlastně naznačují, že toho povstání se účastní jenom část společnosti, že vlastně z východu eh, od Mostaru eh, se vlastně eh, přesouvá obyvatelstvo na západ a že tam vlastně Eh, podporuje ty nepokoje. Já bych ráda, aby se ta situace tam skutečně eh, vyjasnila a také bych ráda využila příležitosti zítřejší přítomnosti baronky Eštnové, aby se ta situace vysvětlila, vyjasnila. A doufám, že tento výbor a i ostatní výbory a ostatní zúčastněné osoby skutečně, aby se snažili zjistit, co se to v Bosně a Hercegovině děje a doufám, že bude možné potom učinit určité kroky a že se nám podaří vyjasnit, kdo vlastně za tím povstáním, za těmi demonstracemi věcí, protože se nejedná pouze o sociální nepokoje. Částečně ano, ale ne výlučně. Ty sociální nepokoje mají svůj eh, jaksi důvod, ale nejde pouze o sociální nepokoje. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o různá stanoviska ohledně absolutoria všeobecnému rozpočtu o EU, tak jako první zde máme Evropskou službu pro vnější činnost. Já chci říci, že je třeba pozitivně ohodnotit to, že Evropská služba pro vnější činnost vyčerpala svůj rozpočet, aniž by soudní dvůr odhalil podstatné chyby. A to je v tom stanovisku zdůrazněno, nicméně dostali jsme 14 pozměňovacích návrhů. Většina z nich je od zpravodajky, dosáhli jsme celou řadu, celé řady kompromisů. Jeden kompromis tedy zahrnuje pět z těchto pozměňovacích návrhů. Výběr personálu SVČ musí být přiměřenější, pokud jde o zastoupení žen a také by se, mělo věnovat, by se měla věnovat větší pozornost geografické rovnováze. Dále je třeba zohlednit také kompetence a schopnosti pro výkon různých těchto funkcí Měli jsme tady pozměňovací návrhy paní Vajder, paní Jetemaky a pana Bělana. Je třeba také zdůraznit eh, velkou příležitost pro členské státy, která spočívá v tom, že v různých eh, státech, eh, kde není bilaterální zastoupení, mohou mít zastoupení Evropské unie. A toto stanovisko také apeluje na členské státy, aby vnější zastoupení Evropské unie vnímali jako příležitost a také příležitost k úsporám v tomto čase úsporných opatření. Pan Salafranka má pozměňovací návrh, který říká, že bychom měli mít zastoupení v Panamě. To je důležitá země pro vztahy EU, nejen tedy s Latinskou Amerikou, ale vůbec s Amerikou vzhledem k geografické poloze, k zeměpisné poloze Panamy ve Střední Americe mezi oběma částmi kontinentu. A také jsme tam říkali, že je třeba posílit eh, personál zajišťující bezpečnost a eh, zastoupení SVČ v zahraničí. Velký potenciál SVČ proto, aby se tedy zvýšila viditelnost Evropské unie, musí být využit na maximum je důležité, abychom přitom využívali různých synergií, které přináší možné společné kroky členských států a Evropské služby pro vnější činnost. Máme tedy ten kompromisní pozměňovací návrh a myslím, že tím jsme v podstatě reagovali na různá přání, která zde byla vyjádřena v tomto výboru ve vztahu k SVČ. Děkuji. Herr Salafranca. Pan Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Muniz za její dvě stanoviska. Myslím, že jdou rozhodně správným směrem a jsou zcela v souladu s doporučeními účetního dvora. Je důležité, abychom v rámci tohoto udělování absolutoriem vzali v úvahu důležitost transparentnosti a správného řízení rozpočtových zdrojů. Myslím si, pane předsedo, že je důležité zdůraznit, jaké potíže zde vznikají v souvislosti s činnostmi, které jsou financovány prostřednictvím mezinárodních organizací. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie každý rok eh, věnuje spoustu prostředků prostřednictvím OSN i dalších eh, mezinárodních organizací a musíme se věnovat eh, tomu, abychom zohlednili přidanou hodnotu těchto akcí. Pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost, tak bych chtěl pouze paní Muniz poděkovat za její spolupráci a říci, že naše frakce je pro kompromisní pozměňovací návrhy, které byly vyjednány s dalšími stínovými zpravodaji a zástupci dalších politických frakcí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já jsem hovořila jenom o SVČ a chtěla bych se zmínit také o absolutoriu pro Evropskou komisi. Dostali jsme 10 pozměňovacích návrhů, máme jeden kompromisní návrh, který zahrnuje tři pozměňovací návrhy a potom máme ještě jeden ústní pozměňovací návrh. Není to nějak problematické stanovisko s výjimkou eh, větší či menší kritiky chyb eh, při výkonu rozpočtu, při čerpání rozpočtu. Tyto chyby, na které upozornil účetní dvůr, spočívá v tom, že se změnila metoda vzorkování. Aby se tyto chyby napravily, tak navrhujeme zlepšit systém dohledu a kontroly pokud jde o vyplácení záloh a v tomto smyslu přijímáme návrhy ALDE a EPP. Chtěli jsme tam také dodat odstavec, ve kterém žádáme o znovu použití materiálu, které byly použity v pozorovatelských misích eh, u voleb, mohly by se použít eh, při dalších volbách, aby se maximalizovaly zdroje, které máme k dispozici a které můžeme věnovat eh, na opravdu pozorovací činnost při těchto misích. Myslím, že je to plítvání, že všechny, všechen ten informatický a kancelářský materiál se vždycky nechá v té zemi, kde probíhají volby. Měli bychom ho využít znovu, protože pokaždé máme desítky uh, počítačů a tiskáren a dalších věcí, které zůstanou v té zemi a musíme si je koupit vždycky znovu, když máme další pozorovatelskou misi, to si myslím, že je zbytečný výdaj, měli bychom k tomu přistoupit jinak. Pokud jde o ty peníze vynakládané na vnější činnost, tak tam jsme se na to stěžovali už velmi dlouho. Chceme, abychom měli skutečně efektivní a účinně využité výdaje s ohledem na naše politické priority, protože pouze tak eh, budeme schopni v příštích rozpočtech zabránit tomu, aby nám tam chyběly zdroje. A to se běžně stává, především tedy v radě, ale i v komisi. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Muniz. Děkuji, paní Muniz, paní Atemáky. Everybody. Všechny zdravím. Kiitoksia. Neljä Děkuji. Především děkuji paní Moniz. Ta spolupráce mezi námi byla skvělá. Pár poznámek. Prostředky Evropské unie musí být spravovány otevřeně a transparentně v zájmu co nejlepšího možného řízení a zprávy. To je tedy zásadní princip. A myslím, že se to zde nezdůrazňuje dostatečně. Dále budu hovořit eh, o jedné věci, která mé frakci připadá zásadní. Jsme znepokojeni tím, že správcové těchto prostředků, to znamená příjemci těchto prostředků, nejsou dostatečně informováni o postupech. Tady jde právě o tu transparentnost a otevřenost. Komise to musí napravit. Je nutné, aby příjemci pochopili, jakým způsobem se prostředky vynakládají. Musí velmi dobře znát postupy, musí vědět, jakým způsobem by měli prostředky nakládat. A další věc, pokud jde o velký počet vysokých úředníků SVČ, tak eh, to je pravda, je jich mnohem více než v jiných institucích, je to nepřiměřené, takže by se to mělo napravit. A za další, tedy už čtvrtý bod, eh, zmíním se o zeměpisné rovnováze. A sice, když eh, začalo fungovat toto oddělení, nebo tedy tato služba pro vnější činnost, eh, tak eh, nám bylo řečeno, že se bude velmi dbát na zeměpisnou rovnováhu a rovné zastoupení mužů a žen. Ale to vůbec není pravda a je to škoda. A je to také velký problém, protože jakmile začínáte vytvářet nějaký nový úřad, tak je mnohem jednodušší vyřešit tyto věci, než potom eh, a posteriori měnit nějaké problémy, které už máme v existujícím úřadě, takže na to se musíme opravdu zaměřit. Děkuji. Dě- děkuji za tento vstup. Žádá si o slovo ještě někdo další? Pak, když ne, paní Bunis, chcete říct několik slov na závěr? Ano, Všichni si určitě děláme starosti s tím, kolik vysokých úředníků tam máme ve SVČ a že tam chybí jakákoliv rovnováha. Na to upozorňujeme v textu. Zeměpisná rovnováha, já si myslím, že ta by měla být na prvním místě více než tedy zeměpisné zastoupení nebo zeměpisná rovnováha jako taková by měla být zohledněna také rovnováha v zastoupení mužů a žen a nových a starších členských států. Zmiňujeme to tam, eh, protože je to také věc, kterou se zabývá nejen tento výbor, ale i celý Evropský parlament. A potom tedy nedostatečná transparentnost, proto žádáme větší kontroly. Upozorňujeme na to komise jako takovou a především tedy Evropskou službu pro vnější činnost. Myslím, že tedy sdílíme tyto kritiky a návrhy si myslím, že by měly být spíše konstruktivní. A neměli bychom tedy za parlament odepřít udělení absolutoria, anebo kritizovat eh, způsobem, který by vyvolal ještě větší nedůvěru občanů v tyto instituce, v SVČ a vůbec ve vnější činnost Evropské unie. Já si myslím, že je lepší, abychom navrhli konstruktivní opatření a to právě děláme a z toho jsme vycházeli, proto jsme tedy přijali takové pozměňovací návrhy, jaké jsme přijali. Děkuji. Thank you very much. That Děkuji. Tím tedy končíme debatu na tyto dva body. Chci připomenout kolegům, že hlasovat se o těchto dvou tématech bude zítra dopoledne. A nyní další bod na našem pořadu jednání, což je doporučení Radě komisi a ESVČ o využívání rozhlasových a televizních médií jako nástroje evropské diplomacie. Toto je druhá debata o návrhu doporučení o využívání e, tedy médií jako prostředku diplomacie a hlasovat se také o tom bude zítra dopoledne. Teď dám slovo hned e, zpravodaji panu Grahamu Watsonovi, aby přednesl své stanovisko k pozměňovacím návrhům a eventuálním kompromisům. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem kolegům a zvláště stínovým zpravodajům za pomoc s touto zprávou výboru zítra pro hlasování předneseme skutečně vylepšený text a jsem vděčen stínovým zpravodajům za užitečnou a konstruktivní spolupráci. Sluší se říci, že politické frakce dosáhly Eh, převážné schody, že potřebujeme evropská vysílací média, která by podpořila eh, obeznámenost eh, se smlouvami jak v, Evropskou, jak v Evropské unii, tak pro, za účelem zahraničních vztahů. A také je sdílen názor, že mezinárodní vysílání hraje a může hrát roli při propagaci evropské kultury, hodnoty, demokracie, svobody médií a lidských práv na celém světě a může poskytnout obyvatelům třetích zemí spolehlivé a kvalitní informace z evropského hlediska pomocí toho, že se hlásíme eh, k novinářské objektivitě a neutralitě. Proto vyzýváme eh, Radu, Komisi a ESVČ, aby eh, poukázali na specifický přístup k evropským vysílacím médiím jako součást jejich strategie pro evropské zahraniční vztahy. Pomůže to vytvořit pozitivní prostředí pro média ve třetích zemí, eh, které povede eh, k budování profesionálních, nestraných a svobodných médií. Chceme se plně připojit k vysílací chartě, k zajištění eh, přesné a objektivní spravodajské činnosti, osvobozené od jakýchkoliv vlivů politických, stranických, podnikatelských, lobistických tam, kde bude obsah diversifikovaný, bude využívat nejmodernější eh, technologie tak, aby eh, mohl oslovit obyvatelstvo po celém světě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli volat po celoevropské chartě mediální, která jasně poukáže na hodnoty evropského vysílání a podpoří objektivitu informování. Díky interven, intervencím kolegů eh, proběhla eh, energická debata o sídle Euronews a já jsem přišel eh, v návrhu 92 eh, tedy s nápadem posílit evropskou vysílací jaksi autoritu v Bruselu místo toho, aby se stěhovala pryč. Je důležité, aby novináři byli co nejblíže rozhodovacímu centru, tak aby měli co nejrychlejší přístup k informacím. Zajímá mě názor kolegů na tento názor, a to ještě před hlasováním zítra. Nám se podařilo většinu ostatních pozměňovacích návrhů uskupit do Eh, kompromisních návrhů, celkem je jich šest a doufám, že kolegové poslanci budou moci ty návrhy zítra v hlasování podpořit tak, aby eh, celý návrh mohl jít eh, na druhé plenární zasedání ve Štrasburku v únoru. Děkuji a slovo má pan Salafranka. Děkuji. kolega Stínový zpravodaj se eh, zdržel a požádal mě, abych eh, předal tedy jeho pozdravy a poděkování za velice plodné setkání, které se odehrálo ve Štrasburku minulý týden. byl spokojen s tím, že se projevil jasná schoda názorů na iniciativy, které tento dokument navrhuje. EPP tedy podpoří celé toto doporučení, včetně šesti kompromisních návrhů, které se podařilo vyjednat. Pan Predr, náš stínový zpravodaj, je toho názoru, že tyto kompromisní návrhy jsou jasným vylepšením původního návrhu a je spokojen s tím, že eh, určité obavy, eh, které naše frakce vyslovila, byly akceptovány a je zvláště a zapracovány a je zvláště spokojen s tím, že zpravodaj dokázal vyslovit jasný názor na sídlo Euronews. Pro naši frakci je to senzitivní otázka a tři pozměňovací návrhy, které byly v tomto směru předány, je potřeba, eh, byly vzaty v úvahu. Je také velice rád, že návrhy 108 a 111 byly akceptovány, zvlášť co se týče založení Evropské eh, vnější rozhlasové služby, zvlášť za účelem dialogu s třetími zeměmi. Tolik tedy k vyjádření pana Predera a proto, pane zpravodaji, jsme zaujali příznivé stanovisko k vašemu doporučení a k hlasování, které se bude konat zítra. Děkuji. Děkuji. Je tady někdo za socialisty, kdo by si přál vzít slovo? Jestli ne, eh, dám slovo zeleným, panu Denisi Mátrovi. Ik dank eh, de collega's. Děkuji vám. Také bych chtěl poděkovat především všem zpravodajům i těm stínovým za zajímavé pozměňovací návrhy. Já myslím, že napříč eh, politickou scénou můžeme říci, že my bychom si skutečně všichni přáli média, která jsou nezávislá a odolná vůči politickým vlivům. A za druhé taková, která poskytují objektivní informace a můžeme se spolehnout na nejvyšší žurnalistické standardy. Pokud se týče bezpečnostní politiky, a ohrané politiky eh, skutečně můžou, mohou demonstrovat eh, takové hodnoty, které my zde v Evropě eh, podporujeme. Zemina, co se týče toho posledního, co jsem zmínil, to znamená otázky demokratických hodnot a svobod. K tomu jsme podali řadu pozměňovacích návrhů s cílem posílit tento aspekt. Já se totiž domnívám, že je třeba, abychom předestírali jasnou vizi evropskému publiku, mezinárodnímu publiku. A to znamená, že my tedy nejenom Chceme kázat na venek, ale chceme sami být také dobrým příkladem toho, jak se eh, tady eh, základní eh, práva a lidská práva realizují. A byl jsem tedy v této souvislosti zklamán tím, že ne všechny naše pozměňovací návrhy byly zapracovány a přijaty. A já bych skutečně rád vyzval politické skupiny, aby se k tomu ještě jednou vrátili zítra, až budeme hlasovat. Já myslím, že celkově ale ten výsledek bude dobrý, poněvadž je to důležité. Děkuji. Pan Tenok, stínový zpravodaj za EKR, tady zřejmě není a nevidím žádného dalšího zastupce. A totež paní Veržia Zagueta tady taky není. Takže dám slovo zpět eh, s Grahamovi, našemu zpravodaji, aby nám to shrnul. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci eh, poděkovat za komentáře eh, pana Salafranky a pana Smakse a za konstruktivního ducha. Já se teď těším na zítřejší hlasování a doufám, že tedy to hlasujeme tak také ve Štrasburku koncem února. Ano, děkuji. Tak, to je k tomuto bodu. A k bodu 7, který teď tady původně byl na programu, chci říci, že hlasování o zprávě k evropskému přístupu a jeho dopady na konzistentnost zahraniční činnost Evropské unie eh, byl odložen na 17. únor a eh, druhé projednávání eh, se bude konat na výboru SED eh, ve středu. A nyní se dostáváme k doporučení Rady komise a Evropského zahraničního servisu k evropské strategii pro Irán. Spravodajka je paní Muniza Píza a my se poprvé dnes pobavíme o evropské strategii vůči Iránu. Možná si pamatuje, že 21. Eh, ledna jsme měli k tomuto tématu slyšení. Zatím eh, byla uzavřena prozatímní dohoda o eh, atomových otázkách, nukleární problematice a nyní, kdy dochází k jejímu naplňování, je ten správný okamžik, abychom se zamysleli nad tím, jak se Evropská unie může dále angažovat vůči Iránu. Náš výbor může se hrát záznam, eh, významnou roli ve formulaci těchto politik. A já dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v případě Iránu se nacházíme v mezní situaci. Je to první velký diplomatický úspěch Evropské unie a paní Eštonové, která se konkrétně velmi zapojila a usilovala o zlepšení vztahu s Iránem, o navázání konzistentních vztahů Evropské unie s Iránem. Jde o vztahy, které budou zohledňovat důležitost Iránu v regionu a také úsilí Evropské unie o stabilizaci oblasti, která je v kontroverzní situaci téměř už ze své podstaty, abych tak řekla. Takže to je můj výchozí bod. Jedná se o velký diplomatický úspěch Evropské unie, který musí takto dále pokračovat. Chci tím říci, že nic není zajištěno, není zajištěno, že situace se bude nadále vyvíjet takto pozitivně, ale ten výchozí bod je pozitivní situace, tento diplomatický úspěch Evropské unie, kterého si musíme vysoce cenit a tak to právě děláme v tomto návrhu zprávy, o kterém zde poprvé diskutujeme. V každém případě budeme mít čas na předkládání pozměňovacích návrhů. Já chci říci, že se nejedná pouze o zásluhu Evropské unie. Jde také o to, že té června 2013, kdy se v Iránu konaly volby, došlo k evidentní a pozitivní změně postoje uvnitř Iránu a to přispělo k tomu, že bylo možno pracovat na zlepšení toho počátečního navázání lepších vztahů mezi Iránem a mezinárodním společenstvím, mezi nimi také s Evropskou unii. Musíme toho využít. I v USA pozorujeme velké odhodlání jít dále touto cestou. A vidíme také, jaký účinek přinesly sankce, které dosud tedy platily, ale myslím si, že od této chvíle by mohly mít negativní dopad a mohly by rozbít tu křehkou rovnováhu, které bylo dosaženo díky dohodě z 20. ledna. Nicméně všechny tyto prvky vedou k tomu, že teď máme úplně jinou situaci, ke které se musí parlament vyslovit a je důležité, abychom se vyslovili, abychom nezůstali stát stranou tohoto procesu tohoto procesu, který, jak jsem říkala, začal tím velkým diplomatickým úspěchem Evropské unie. Naše doporučení jsou založena na třech důležitých eh, bodech. Za prvé tedy jaderná oblast, Vítáme samozřejmě ženevskou dohodu. Není zde jiná alternativa než mírové řešení založené na jednání mezi mezinárodním společenstvím a Iránem, pokud jde o jaderné experimenty Iránu a obohacování uranu. Musíme sledovat tedy ten přístup eh, SVČ a těch států 3 plus 3, kteří jsou zapojeni do tohoto jednání. Nicméně ten dialog, který musíme navázat eh, s Iránem, má dvě paralelní části. Další důležitá oblast eh, je oblast lidských práv. I když se v Iránu v poslední době zlepšili určité podmínky v oblasti lidských práv, především pokud je o politická práva a propuštění politických vězňů, přetrvávají v této oblasti závažné problémy. Například pokud je o trest smrti, menšiny, náboženské menšiny, nejen tedy náboženské, i eh, takovým menšinám, jako jsou homosexuálové a tak dále. Trest smrti, jak jsem říkala, ten platí i pro nezletilé, takže dialog v této oblasti rozhodně nesmí být zapomenut kvůli tomu, že bylo dosaženo dohody v jaderné oblasti. Takže to je tedy ta druhá důležitá věc, na které parlament trvá. Takže historicky zde máme tedy tyto dvě velké agendy, jadernou a agendu v oblasti lidských práv. A za třetí, toto doporučení je samozřejmě omezené, protože máme omezenou délku tohoto stanoviska, kde bychom měli k dispozici více textů, mohli bychom otevřít více témat. Jsou zde takové věci, jako je role Iránu ve světě, v regionu, v Sýrii, ve stabilizačním procesu, ve stazích k dalším státům v této oblasti, stabilizační role Iránu a tak dále. Nicméně to tam nemůžeme pojednat dopodrobna, protože toto doporučení je velmi omezené, ale chtěli jsme v tomto doporučení zvýraznit také jeden konstruktivní prvek, a sice nová témata či argumenty, které mohou vést k tomu, že vytváření vztahu mezi Iránem a Evropskou unii se nebude omezovat na kontroverzní témata, ale budeme také pracovat na společné agendě. Jednak zde máme tedy obchodování s drogami. Více než 80 drog, které dorazí do Evropské unie, pocházejí z Iránu, takže spolupráce v této oblasti by měla být jednou z příležitostí k posílení vztahu mezi Evropskou unii a Iránem Mělo by to být tedy to konstruktivní obohacení vztahu, které nebudou založeny pouze na sankcích nebo hrozbách nebo konfrontacích. Nesmíme samozřejmě přestat sledovat eh, aktuální situaci, ale je třeba podporovat tento proces dialogu a jednání a právě v tom spočívá naše doporučení. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji. chce někdo eh, za EPP vystoupit za pana Salevského, který je stěným zpravodajem. Není tomu tak, takže slovo dám paní Kromberg, která je stínová zpravodajka za zelené, mimo to je také předsedkyní eh, delegace s Iránem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My vítáme tuto eh, zprávu jako zprávu, která přišla v, do, v bezprávnou dobu. E, tato práce e, vlastně je odstatována ženevskou dohodou a, e, a tato zpráva označuje práci SVČ jako úspěch baronky Eštnové a evropské vnější a bezpečnostní politiky. Také vyjadřuje naději Iránců na pozitivní změny a my bychom měli dostat této výzvě na druhou stranu zase nepřehánět, co se týče toho optimismu. Co se týče těch jaderných otázek, stále je to otázka velmi senzitivní a ve zprávě to tak také e, stojí. Všechny strany musí dohodu dodržovat. Neměli bychom přijít s novými sankcemi, ale na druhou stranu Iránci by měli umožnit přístup do všech jaderných a vojenských zařízení. Je potřeba eh, zlepšit a rozvinout svazky EU a Iránu. Na druhou stranu je potřeba nezavírat oči tam, kde se rozcházíme názorově. Myslím, že je možné právě teď zahájit dialog na téma ku příkladu lidských práv. Máme komis, eh, komisaře Eh, OSN pro lidská práva, kterou Irán pozval, pak je zvláštní zpravodaj pro lidská práva v Iránu. Té, této osobě zatím Iránci neumožnili přístup a co se týče eh, práce eh, Rady pro lidská práva v Iráku, v Iránu tam stojí o debatu s EU na toto téma, takže to všechno by se mělo ve zprávě objevit a je velice dobré, že e, zpráva také poukazuje na koncepci měřítek, která je potřeba uvést do praxe právě tam, kde se naše dvě strany názorově zbližují. Je důležité, e, aby EU nepředepisovala nějaký balíček e, lidských práv. Je dobré také vyslechnout názory druhé strany a zvláště co se týče trestu smrti, kde 80 trestů smrti vlastně víceméně se týkají drog. Tady Iránci jsou ochotní znovu zvážit eh, trest smrti a to by mohlo eh, vydláždit cestu lepší spolupráci EU-Irán. Eh, v oblasti bezpečnosti jak už bylo řečeno, je potřeba se nedostat do powerplay Saudská Arábie Irán, ale Irán je důležitým eh, regionálním aktérem i v souvislosti se Sýrií a je potřeba vzít v úvahu, že Iránci by měli mít možnost prokázat, že mají novou zahraniční politiku a vyzkoušet ji. Tato zpráva je pouze prvním krokem a ESVČ a komise by měly přispět svou prací je potřeba v budoucnu otevřít zastoupení EU v Teheránu, v Iránu, třeba tam e, vyslat koordinátora, který by to rozpohyboval. E, velvyslanci všech členských států se vyslovili, protože takové zastoupení by bylo velmi užitečné. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo paní Šák, Děkuji. Zpravodaj a e, za slova i za návrh e, té zprávy. Myslím, že toto je velice dobře načasovaná práce podívat se na vztahy EU-Irán. Evropa by měla mít svou vlastní strategii pro Irán, nezávislou strategii. Ve své ve vašem úvodu jste, pane předsedo, řekl, že je potřeba eh, udělat víc, ale je také se potřeba zeptat, jak ty vztahy naplnit. Doposud jsme hovořili hlavně o eh, té jaderné otázce. Během parlamentní návštěvy v prosinci se ukázalo, že je prostor i pro další otázky, například otevřít zastoupení EU v Teheránu, zamyslet se nad tím, kde můžeme s Iránci spolupracovat eh, v boji proti drogám, terorismu a jaký dopad bude mít odchod západních vojsk z Afganistánu letos. Také jsme hovořili o výměnách eh, ve vzdělávání a kultuře a naším největší prioritou jsou lidská práva a to bychom neměli zastírat. Ráda bych poukázala na několik návrhů, které dám do pozměňovacích návrhů. Myslím, že tam musí být něco o skutečnosti, že ve volbách nebyla, nebyl, že volby nebyly úplně eh, svobodné a že v Iránu jsou i síly, které velice kriticky nahlížejí na vztah Iránu se zbytkem eh, světa. Ta příležitost pro lepší eh, vztahy a více otevřenosti ta je stále ještě slabá a je potřeba poukázat na trvalé porušování lidských práv, ku příkladu 17 tisíc lidí eh, bylo v této islámské republice popraveno. Co se týče spolupráce na různá témata, tady by bylo dobré poukázat na spolupráci a na destabilizující dopad Iránu a Hezbaláhu v tomto regionu. My hovoříme o e, boji s terorismem, ale ta debata nesmí být jenom jednosměrná. Je potřeba hovořit i o možnosti zapojení e, občanské společnosti a soukromého sektoru. Jakákoliv spolupráce, o kterou by se e, Evropská unie pokusila v boji proti pašování drog, by měla také vyústit v jasnou dohodu o tom, co se stane s podezřelými eh, z obchodu, eh, z obchodu drogami, tak aby se jim dostalo eh, tedy spravedlivého justičního postupu, aby nebyli, ne, tedy nestáli před eventuálním trestem smrti. Myslím, že, je velice, že to je velice důležitý krok, který bychom měli učinit, zrušit kroky ke zrušení trestu smrti a také je potřeba eh, poukázat na eh, meziparlamentní chartu, kterou Irán ratifikoval v roce 1996. Tam byla řada závazků, ke kterým se Irán eh, přihlásil. Jednalo se tam ku příkladu o ochranu práv menšin. Musíme zdůraznit, že Eh, jakýkoliv podezřelý z trestné činnosti musí mít přístup eh, k advokátovi. Často to tak není a lidé jsou často popraveni během několika dnů, rodina se o tom eh, nezví, také křivá obvinění a a soudní proces se vůbec nekoná. Také voláme po moratoriu trestu smrti, protože lidé jsou omylní a je možné se eh, dopustit chyby. Souhlasím s Kajou Komert, že bychom měli uvažovat o eventuálním vyslání eh, tedy Komise pro lidská práva a také by měla být posílena spolupráce s Agenturou pro lidská práva OSN. Takže to je asi to hlavní, na co zaměřím své pozměňovací návrhy, ale ráda bych vyzvala kolegy, aby se všichni zapojili do práce na tomto důležitém doporučení. Prozatím je ta situace velice fragilní a všichni ti, kteří mají nějakou možnost se zasadit o zlepšení situace v Iránu, by to měli učinit. Děkuji. Děkuji paní, paní Šáke a nyní pan Belda, stínový zpravodaj za AFD. Ja, děkuji u wel, meneer Děkuji, pane předsedo. Já jsem naslouchal velice pozorně a také jsem eh, četl eh, text paní zpravodajky. Jakožto bývalý zpravodaj pro Irán, tak samozřejmě vím, že v daném rozsahu textu nepojmete veškerou problematiku s Iránem. Samozřejmě důležitá je, důležité téma je nukleární energie a e, tam, kde se hovoří o tom, že nastal milník v této oblasti, tak já myslím, že toto je velice, velice relativní Také otázka v oblasti lidských práv se za prezidenta Rouhaniho spíše zhoršila. Čili to musí být opravdu katastrofa. Já mám určité obavy, že tam některé aspekty chybí, takže podám několik pozměňovacích návrhů. E, jinak ještě pár e, komentářů. Hovoří se o problému drog v iránské společnosti, ale v Evropě máme ten problém taky. Iránské revoluční gardy, které jsou mocenskou páteří eh, režimu, jsou do značné míry eh, zapojeny přímo i nepřímo do obchodu s drogami a mají vazby na Afganistán. A když už je řeč o Afganistánu, v Iránu dlouhou dobu žilo velké množství afgánských uprchlíků. Nedávno v tisku vyšla dobrá analýza, jak Irán řeší tento problém legální a nelegální imigrace Afganistánu. Dnes už jich může být v Iránu několik milionů. A já jsem si všiml, že otázka afgánských uprchlíků je tak trochu geopolitickou hrou mezi Teheránem a Kábulem. De facto, že, je fakt, že eh, uprchlíci jsou jakýmsi míčem na geopolitickém hřišti a zhoršuje to jejich situaci. Podíváme-li se tedy blíže na iránskou společnost, vidíme, že je tam řada dalších problémů, které se mohou objevit v této zprávě a mnoho z nich je dáno chováním současného režimu. Říká se sice, že současný prezident je osvícenější než ten předchozí, ale eh, v rámci vládních struktur dochází ke značným rozbrojům a je těžko říci, jestli současný prezident eh, bude eh, lepší než ten předchozí protože stále je zde ještě útěk obyvat, útisk obyvatelstva. Takže, jak říkám, skutečně budu podávat pozměňovací návrhy, které upozorní na některá fakta v zemi. Je třeba také říci, že Evropská unie a Amerika dnes se staví k Iránu jakoby k partnerovi. A teď je otázka, jestli Irán je na to zralý, jestli splňuje kritéria. Řekl bych, že tato hra je poněkud nebezpečná a je třeba mít plán B, to jest také možnost vojenského zásahu. Děkuji vám, pane Beldre. A tím ne, ještě tady paní Munis eh, na závěr, paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Pan Salafranka ještě předtím bych chtěl říct si pár slov, omlouvám se paní Muniz. Pan Salafranka? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se nepřihlásil o slovo, ale náš stínový zpravodaj, pan Zalesky, mě právě poslal zprávu, kde se omlouvá, že nemůže být eh, kvůli volební kampani zde přítomen a chtěl mě pouze říci, abych eh, vyřídil, že to doporučení paní Muniz eh, je dobrým výchozím bodem. Je třeba také zdůraznit situace v oblasti lidských práv. Zdá se, že v prvních dvou týdnech měsíce ledna bylo uspořádáno 40 poprav pověšením a proto je důležité, pane předsedo, provést komplexní hodnocení různých eh, zájmů, které máme ve vztazích eh, s Iránem. Je zde důležitá dohoda eh, ze Ženevy, to je pravda, nicméně je to jen provizorní dohoda, která musí být ještě potvrzena. A v tomto smyslu bych rád upozornil paní zpravodajku na to, o co mě žádá také náš stínový zpravodaj, že je nutno posílit kapitolu, která se týká lidských práv v zemi. Já jsem se s velkým zájmem vyslechl vystoupení paní Šáka, která říká, že na základě tohoto politického momentu bychom my jako Evropský parlament měli nezávisle přistoupit k celé této věci. Já si myslím, že parlament musí jasně vycházet z kontextu kroků a úspěchů SVČ a členských států, které byly zastoupeny u jednacího stolu a myslím si, že jako Evropský parlament musíme rozhodně podpořit úsilí Evropské služby pro vnější činnost a členských států a jako instituce, která je rozhodně zavázána a odhodlána hájit lidská práva, musíme usilovat o to, aby bylo dosaženo hmatatelných změn v této oblasti. A první změna by měla vyplývat z toho, že víza pro zástupce v rámci OSN by měla být vydána co nejdříve. Takže to je tedy vzkaz od našeho stínového zpravodaje ohledně toho, že je třeba posílit kapitolu o lidských právech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Salafranko, a nyní paní Moniz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří se vyjádřili k tomuto textu, ke kterému se ještě budou předkládat pozměňovací návrhy. Některé věci jsou samozřejmě jasné. Ze země, která byla v ose zla, jsme se rozhodně nedostali do země, která je velkým vzorem v oblasti dodržování lidských práv. To ne, nicméně jsme svědky pozitivního procesu, který znamená rozbití té tendence, která vyřadila Irán z mezinárodního společenství. Bylo to kvůli jaderným otázkám a také kvůli lidským právům. Já myslím, pane Beldere, že si nemůžeme zastírat realitu. Dosáhli jsme úspěchu jako Evropská unie. Já z toho mám samozřejmě radost. Doufám, že zde budou i další eh, úspěchy v tomto smyslu. Nicméně je to křehký proces, jak říkala paní Šáke. Nesmíme tedy se smířit eh, s tím, jaká je situace v Iránu, ale musíme využít eh, toho příznivého momentu, musíme se snažit, aby se změnily a zlepšily vztahy Evropské unie s Iránem i s ostatním světem. Protože nejde jen o sankce. Ten vztah nemůže být založen pouze na tom, že jsou zmražené fondy iránských představitelů v evropských bankách. A ta iránská ropa, to je také věc, která má velký dopad na evropské státy a je v našem zájmu snažit se odblokovat tuto situaci. To bude možné, až budou splněny určité podmínky, jak jsem říkala, v jaderné agendě a také v oblasti lidských práv, jak už jsme říkali. Paní Šákem, já myslím, že vy velmi správně Vidíte, že pod bodem E se říká, že situace lidských práv v Iránu je neustále charakterizována systematickým porušováním základních práv. Já už opravdu nevím, jak silněji bychom to mohli říci. Dochází k systematickému porušování lidských práv v Iránu. Takže to tam paní Šáke říkáme a na základě toho v různých odstavcích to analyzujeme. V podstatě a většina těch odstavců se tím zabývá. Na jedné straně zde tedy máme tu změnu situace v oblasti jádra a pak zde máme většinu odstavců, které se vztahují právě k lidským právům. Za Rohanyho vlády došlo k navýšení počtu poprav. To je pravda a spousta obhájců lidských práv je pořád ještě ve vězení. Ale také si musíme přiznat, že ty popravy o nich nerozhoduje exekutiva, ale v soudnictví a právě v oblasti justice přetrvávají ti nejzarytější konzervativci, kteří chtějí zachovat stejný přístup, tu tvrdou linii, jak v oblasti lidských práv, tak i v oblasti jaderných pokusů. Takže nemůžeme odsuzovat politický proces, který vede prezident Rouhani a který je přínosný, protože ti, kteří se staví proti němu, zastávají jinou pozici, nicméně třeba jít jinou cestou. Bez snaze potlačit tuto tendenci, ale nemyslím si, že bychom měli Roanimu, který je nositelem této změny, té nové situace v Iránu, že bychom ho měli obvinovat z toho, že nedochází k žádoucím změnám v oblasti lidských práv. A pak, pane Beldere, důvěryhodnost Evropského parlamentu, o to mě velmi šlo, i v té předcházející zprávě o Iránu, který byl mno, která byla mnohem tedy širší než ta současná. Takže s ohledem na důvěryhodnost Evropského parlamentu si myslím, že je velmi obtížné vysvětlit, že minulý týden jsme v Evropském parlamentu schválili usnesení o Saudské Arábii, kde byl vypuštěn odstavec, kde se žádala Saudská Arábie, aby zlepšila své zákony v oblasti náboženského vyznání a také se vypustil ten odstavec, kde se hovoří o tom, že Saudské Arábii není náboženská svoboda. Já si myslím, že třeba být realističtí. A já chci být realistická i zde v tomto doporučení pro Irán. Hovoříme o dvou zemích, které jsou v explozivní oblasti v situaci regionálního střetu mezi těmito dvěma zeměmi. To jsou ty dvě vůči síly regionálního střetu v arabském světě. Nebo tedy v muslimském světě. A v Evropském parlamentu v některých aspektech eh, nehovoříme o jasných problémech Saudské Arábie a naopak v případě Iránu usilujeme o nějaký maximalismus. Například eh, tam eh, hovoříme nebo chceme hovořit o utlačování vyznavatelů ritu Bahaj. Já si myslím, že to zase přeháníme. Musíme být realističtí a objektivní, ale objektivní tak, že nebudeme příliš mírní k jiné zemi, která má stejnou pozici v tom regionálním eh, střetu a na druhé straně příliš tvrdí k Iránu, protože na tom nebude tratit Irán. Ten vždycky může se vrátit ke své původní pozici, když eh, se k moci vrátí ti zastánci té původní tvrdé linie. V USA se tvrdí, že už je sice tato možnost zažehnána, nicméně pořád se zde říká, že bychom se měli vrátit k těm sankcím. Já si myslím, že by se tím ohrozil ten křehký proces zahájení jednání. Já si myslím, že Evropský parlament musí být rozhodný v této oblasti, musí usilovat o vytvoření společné agendy s Iránem a musíme dále dbát na to, aby byly ty dvě prioritní oblasti centrem, to znamená jaderné otázky a lidská práva. Pokud jde o určitou část iránského režimu, tak ti mají pořád velmi negativní postoj k lidským právům a my na ně musíme tlačit, aby došlo ke změně. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní Bonis. Tím můžeme zakončit tento bod programu a pozměňovací návrhy prosím podávejte do úterý 18.12 hodin v poledne. Okay. I see Mr. Howitt here. So... Vidím, že se dostavil pan Howitt, takže můžeme přejít k dalšímu bodu a to je eh, regionální role Pakistánu a politické vztahy s Evropskou unii. My už jsme tuto zprávu poprvé projednávali eh, v 5. prosince a teď nic nebrání tomu, abych dal slovo panu Hovitovi. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za kolegu Sálu, který tady nemůže být a budu tedy eh, provádět jeho prezentaci i pozměňovací návrhy. Eh, on se velice zajímal o Pákistán a byl také na pozorovací misi u loňských voleb. A myslím, že i další kolegové eh, jsou se tedy zajímají o pakistánskou problematiku. Tak eh, tady jde o demokratické reformy, o eh, volby z loňského května, šlo o eh, předání moci, které bylo nejpokonější v zemi v celé historii a zde jde o otázku eh, posílení vztahu s Pákistánem. Zdůrazňuje se strategická pozice Pákistánu a role eh, pro eh, stabilizaci Afghánistánu a v oblasti boje pašování drog. Před vládou stojí obrovské výzvy v podobě domácího extremismu a také potřeba zajistit Eh, demokratickou vládu také v těch odlehlejších částech země, včetně rozvoje a respektování lidských práv. Jak asi očekáváte, zde se Evropa přiznává ke svým závazkům vůči demokratickým hodnotám, právnímu státu a tak dále. Ve zprávě nadále doporučujeme, aby byla poskytována rozvojová pomoc eh, Pákistánu prostřednictvím obvyklých kanálů, jak to bylo nedávno eh, potvrzeno eh, parlamentním hlasováním, ale měli bychom také daleko více, větší důraz klást na politický dialog, bezpečnost a spolupráci. Těšíme se na Eh, větší politické akcenty eh, v našich stazích s Pakistánem a eh, budeme dechtivě očekávat konsolidaci demokratických poměrů v mm, Pakistánu. Máme zde 58 pozměňovacích návrhů a za pana Zálo mohu říci, že s velkou většinou souhlasíme a naše skupina jich také velkou většinu podpoří. Žádný z pozměňovacích návrhů se nestaví přímo proti politickým signálům a myslím, že také napříč politickými skupinami je zde konsensus. Já budu jeho jménem podávat pět pozměňovacích návrhů kompromisních, které se týkají zejména šíření eh, jaderných zbraní a porušování lidských práv. Toto je, eh, k tomu dochází po dohodě se stínovými zpravodaji a předpokládáme, že jde o záležitost nekontroverzní. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a také všem dalším, kteří prožili pozměňovací návrhy a těšíme se na pozitivní výsledek zítřejšího hlasování. Samozřejmě rád zodpovím případné otázky. Děkuji vám, Richarde. A nyní dostává slovo pan Michal Gala, který je stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Sálovi za tuto zprávu, eh, která obsahuje úplně všechny důležité aspekty, které jsou relevantní jak pro vnitřní vývoj v Pakistánu, tak také vývoj v regionu kolem Pakistánu. Na jedné straně zde byly představeny a zopakovány široké možnosti spolupráce s Pákistánem. Myslím, že jsme významným a uznávaným partnerem eh, pro Pákistán, my jakožto Evropská unie a domnívám se, že ta těžiště jsou rozmístěna správně. Čili je to určitě oblast vzdělávání, to je věc, kterou nemůžeme zdůrazňovat méně. A druhá věc je podpora demokracie a tady eh, se nám snad podařilo už přispět také drobným eh, příspěvkem nejenom v podobě pozorovací mise u voleb, ale také sledováním následného vývoje. No a třetí věc, eh, to je GSP+, plus, čili de facto posilování obchodní výměny. Ovšem jde také o to, aby se na místě plnily podmínky této obchodní výměny, to znamená pracovní podmínky, nediskriminace žen a dívek a tak dále. Myslím si, že ty aspekty jsou zde zmíněny všechny oprávněně. Tu a tam bychom měli ještě pár drobných poznámek, například pokud se týče vztahů Pakistánu s Čínou. Chceme, aby, eh, abychom působili stabilizujícím způsobem v regionu. A pokud se tam zmiňuje, nebo je tam formulace should not undermine, čili nemělo by podkopávat, eh, tak eh, to bych eh, možná byl proto, aby třeba takováto větička takto formulovaná eh, tam raději snad ani nebyla. Spíše tedy, abychom pozitivně zmiňovali stabilizaci a příspěvek ke zlepšování situace. Myslím si, že to jsou takové drobnostky, které lze vyhladit podporujeme také pětici kompromisu, zejména tedy kompromis číslo dvě v té nejnovější verzi, to chci výslovně zmínit. Celkově tedy děkujeme a jistě eh, můžeme tuto zprávu podpořit. Ano, děkuji vám, Michale. A teď eh, bych dal slovo paní Michále Vraj za Evropský zahraniční servis. Um, uh, uh, děkuji, děkuji vám za slovo. My tuto zprávu velice vítáme a zahraniční eh, servis Evropské unie vítá příležitost zdůraznit roli Pákistánu v regionu. Ve zprávě zaznívají všechny důležité problémy. Zmínka o GSP Plus je důležitá, poněvadž je to poměrně nová záležitost, která otevírá příležitosti pro rozšiřování dialogu o lidských právách, eh, pracovních podmínkách a příslušných konvencích o eh, environmentálních konvencích, také to znamená ekonomické příležitosti pro Pákistánce v Pákistánu. Evropská unie se zavazuje a mnohokrát osopakovala to, že chceme rozvíjet partnerství s Pákistánem na dlouhodobé platformě, neboť jeho role v regionu je velmi významná. Je třeba využít každé příležitosti, která nám pomůže zdůraznit podporu Pakistánu a e, posílit roli Pakistánu jakožto velmoci, která přispívá ke stabilitě a míru v regionu. Ano, děkuji ještě e, Richard. Já budu stručný. Stavím se pozitivně k tomu, co řekl pan Sáles, je to návrh 32 a když eh, bude schválen návrh zelených 31, eh, tak 32 eh, se celé vypustí. Já rád toto akceptuji. Myslím, že to není žádná zvláštní změna. Rád tam zapracuji tento názor. Děkuji. Děkuji. Jediné oznámení. Hlasovat se bude zítra dopoledne. A tím uzavírám tento bod a budeme se věnovat poslednímu bodu, který máme dnes na starosti, a to je zahraniční politika EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů. Spravodajkou je kolegyně Marieta Janaku a jí dám teď hned slovo pane předsedající Tato eh, zpráva je zvláště zajímavá s ohledem na zahraniční politiku EU v uplynulých deseti letech. Kulturní a náboženské rozdíly se staly politickými faktory. Zásady a hodnoty Evropské unie nikdy nezávisely na kulturních rozdílech a netýkaly se náboženství. Takže eh, tyto pojmy se nezatěžovaly politikou a zabývali se eh, zásadními eh, principy a hodnotami Evropské unie. Podle níž jsou lidská práva nezávislá na národnosti, pohlaví, náboženském vyznání. Jinými slovy, všichni by měli mít tato práva ve stejné míře. Tato zpráva vyzdvihuje zásady na nichž je vybudována evropská politika. Jakou úlohu sehrává Evropská unie na mezinárodních a vícenárodních fórech? S jakými výzvami se Evropa setkává v návaznosti na náboženské rozdíly a jejich vliv na mezinárodní politickou arénu? je Evropa důvěryhodná v tomto směru a může se této práce účastnit i ESVČ. Kolegové přišli s řadou pozměňovacích návrhů a společně jsme zpracovali tedy 15 pozměňovacích návrhů jako vlastně kompromisních návrhů, do nich jsme zapracovali řadu návrhů. Některé návrhy jsme ovšem nezapracovali do kompromisů. V debatách se stínovými zpravodaji bylo řečeno, že přidáme ještě eh, další kompromisní návrh, který se týká situace křesťanů ve třetích zemích. Řada návrhů které byly předány, se týkaly tohoto tématu. Chtěla jsem vypracovat kompromisní návrh. Já jsem tento kompromisní návrh 16 eh, poslala kolegům. Týká se šíření netolerance, eh, který kritizujeme na eh, násilí vůči náboženským menšinám, včetně křesťanů, kterým se odpírají základní lidská práva pouze kvůli jejich náboženskému vyznání z mnoha zemích. A Eh, značně odsuzuje eh, eh, zejména boření, boření křesťanských kostelů v řadě zemí. A ze strany některých frakcí, ku příkladu frakce liberálů, jsem pochopila, že zásadně nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrh, návrzích, zatímco EKR e a SND souhlasí. Já bych ráda řekla, že o křesťanech se tam hovoří, ne do přílišných podrobností, ale nemůžeme zavírat oči před situací, ke které dochází v řadě zemí a předstírat, že se to neděje. My netvrdíme, že pro následování jsou výlučně křesťané, ale zvláště v této eh, fázi, ku příkladu v Africe, bez toho abych ukazovala na některou konkrétní zemi a také na Blízkém východě, dochází k jasnému, eh, k jasnému pronásledování křesťanů. A eh, tento odkaz na křesťany si myslím, že je minimum, co v této zprávě můžeme udělat, abychom se s touto situací vyrovnali. Pane předsedo, bez pochyby se nejedná o zásadní bod, ale tato zpráva a i pozměňovací návrhy jsou zpracovávány tak, aby nebylo možné říkat, že ta zpráva je nějakým způsobem eh, ne, ne, jaksi eh, stranická. Eh, ta zpráva se nezabývá výlučně křesťany. Ta zpráva je skutečně objektivní a myslím, že i pozorovatele z třetích stran a e, třetí země, jinak budou vnímat. Co z té zprávy vyplývá? Že náboženské a kulturní rozdíly se nesmějí stát zástěrkou pro porušování lidských práv a pro násilí za žádných okolností. Podobně jak to je v Evropské unii. Ráda bych vyslechla názory kolegů na toto téma. Děkuji. A ano, děkuji a dám slovo paní Lubčevě za SD. Děkuji. Já bych ráda nejprve řekla to, že někdy máme dojem, že kultura a náboženství jsou na sobě vzájemně nezávislé a že nejsou eh, vlastně provázány se zahraniční politikou. Tato zpráva prokazuje opak. Je to velice důležitá zpráva z hlediska mezinárodní situace v současnosti a z toho důvodu, že Evropská unie se snaží prosazovat jako globální faktor v tomto smyslu. Z tohoto hlediska je obsahově tato zpráva důležitá a je to také politický signál a politická reflexe. Je to reflexe stanoviska parlamentu a i jednotlivých frakcí, v nichž všichni pracujeme. O vytvoření mezinárodní prostředí vzájemné úcty mezi různými obcemi, skupinami, komunitami. Proto je ta zpráva tak důležitá. Máme různé politické názory, ale velice korektně jsme spolupracovali i s dalšími stínovými zpravodaji ve frakcích jsme se tomuto tématu velice detailně věnovali. Z větší části podporujeme změny, mnohé z těch změn jsou eh, kompromisními návrhy. Jsou to kompromisy z hlediska různých názorů. Eh, názoru frakcí a z hlediska charty lidských práv a je respektování lidských práv zvláště důležité. My jsme sice dostali eh, ty kompromisní pozměňovací návrhy na poslední chvíli, ale přece jenom se nám podařilo je analyzovat. Nemyslíme si, že e, toto prohloubí rozdíly mezi různými náboženskými a kulturními skupinami. Naopak domníváme se, že je správné to poukázat i na e, útisk, e, jimž trpí křesťan, křesťanská menšina, Myslím, že pozměňovací návrhy znění eh, návrhu zprávy ještě více vylepšily a jasně z něj vyplývá, že Evropská unie je proti radikalismu, a proti eh, zbytečné diferenciaci různých skupin a že EU se zasazuje o homogenní mezinárodní situaci, když toto je velice náročný cíl. Stručně tady my zprávu podporujeme. Máme ještě čas do hlasování a e, v naší frakci provedeme ještě debatu jednu o této zprávě, ale e, ano, určitě máte dost času ještě a Dále se hlásí o slovo pan Steel. Děkuji. Já vítám tu zprávu a práci zpravodajky i co se týče kompromisních návrhů, tak jak zde bylo vysvětleno. Podporuji i obecně cíl této zprávy. Jde o to, jasně se vyslovit proti radikalismu a fundamentalismu, který Evropská unie neakceptuje ve svých vnějších vztazích. Co se týče kompromisního návrhu 13 a že Evropská unie by měla propagovat otevřené a inkluzivní, in, utrženou inkluzivní interpretaci náboženského dogma. Původně tam eh, stálo, že by spíš se mělo podpořit liberální interpretace náboženského dogmatu. Já bych tady eh, preferoval to jasněji vyjádřit. Myslím, že Evropský parlament ani Evropská unie by se vůbec neměly míchat do interpretací náboženských dogmat z definice se jedná o dogmata a proto je nelze, k ním nelze přistupovat příliš eh, otevřeně či liberálně či pružně. Myslím, že tady šlo spíše o to, že eh, náboženské dogma by se nemělo zneužívat eh, k politickým účelím, účelům. To je hlavní signál, který chceme vyslat. Takže by bylo dobře, tady to jasněji vyjádřit, abychom nevzbudili dojem, že zasahujeme do eh, interpretace náboženských eh, dogmat, což nechceme. Nechceme náboženským vůdcům rozhodně diktovat eh, agendu náboženskou, takže myslím, že to je potřeba tento rozdíl tady zachovat. Nechceme vyslat nějaký signál, že chceme manipulovat uh, Eh, interpretaci náboženských dogmat. Děkuji, pana, pane Stýre. Marie, to chtěl, chceš k tomu něco říci? Prosím. Eh, ano, jedná se o kompromisní návrh. který byl vypracován na základě vlastně propojení mého dokumentu a řady podaných pozměňovacích návrhů. Co eh, tady kolega popisoval, eh, že se jedná o otevření a inkluzivnější interpretaci náboženského dogmatu v některých zemích, jejichž vlády schvalují nebo podporují a tak dále. Dobře, to je taková obecná věc, která pochází ze skutečnosti, že zahraniční politika EU by měla vycházet z lidských práv bez jakékoliv závislosti na náboženství, na náboženských trendech. E, nesmí být náboženstvím ovlivňována a i jinde píšeme, že náboženské a kulturní rozdíly nesmí být spatřovány jako Eh, zdůvodnění nebo ospravedlnění extremistických výstřelků. Skutečně nevím, jak jinak by bylo možné skombinovat ten dokument s těmi pozměňovacími návrhy, které byly podány. A upřímně si myslím, že žádné neporozumění snad z toho vyvstat ani nemůže. Protože náboženská dogmata, zvláště Eh, ta, která jsou zneužívána k těm politickým interpretacím. Mm, ano, náboženství je do velké míry dogmatické a každé náboženství má své dogmatické zásady, proto také se tak snadno používají. Já nevidím, jak by toto znění se mělo změnit a proč. Hlasovat se bude zítra dopoledne a pakliže se nikdo další nehlásí o slovo, toto byl eh, poslední bod na našem pořadu jednání. Přeji vám eh, pěkný zbytek večera a uvidíme se zítra. Tím končíme dnešní zasedání. Děkuji vám.